Allora possiamo prendere posto per Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit naše odpolední jednání. Chtěla bych vás poprosit, abyste tedy všichni seděli, aby paní komisařka mohla dostat slovo a poprosím tedy o to, abychom se také stišili. Děkuji paní komisařce za to, že přišla mezi nás. Její návštěva je spojená se specifickým tématem. Je to i vlastně název tohoto bloku jednání Strategický tedy přístup eh, ke spolupráci Evropské unie v oblasti výzkumu a inovací. Máme pro tento blok asi 45 minut mezi vystoupením a diskusí. Poprosím vás, abyste opravdu kladli otázky k tématu, protože kdybychom se věnovali jiným tématům, například horizontu, eh, neměli bychom na to dost času. Dnes jde skutečně o to posilování mezinárodní spolupráce EU v oblasti výzkumu a inovací a tedy o strategický přístup. To je tedy hlavní téma naší dnešní diskuse a dávám tedy slovo paní komisařce. Děkuji jí za to, že se mezi nás dostavila. Um, Děkuji vám paní předsedkyně. Eh, než eh, se dostanu k tomuto sdělení o mezinárodní spolupráci, chtěl bych poděkovat profesoru Anšovi eh, z Francie a Weinlandovi ze Spojených států, kterými byla dnes udělena Nobelová cena ve fyzice za práci v kvantové oblasti a studium fundamentální interakce mezi hmotou a světlem. Ten, takto bylo umožněno umožněny první kroky k budování, no, postavení eh, nové generace superrychlého kvantového počítače. A eh, pan profesor Oranž je, eh, je už držitelem eh, ceny eh, Evropské rady eh, za technický pokrok. Eh, jsme velice rádi, že, toto, že můžeme být svědky tohoto výrazného pokroku ve výzkumu. Dnes bych eh, vám eh, ráda poděkovala za tuto příležitost prezentovat dělení schválené Evropskou komisí 14. září loňského roku o strategickém, tedy letošního roku, eh, o strategii v oblasti výzkumu a vývoje je to návrh nové strategie pro mezinárodní kooperace. Vědci eh, neustále překračují hranice ve svém výzkumném úsilí a spolupracují s kolegy v jiných částech světa a využívají takto nové příležitosti. Eh, Toto tak bylo po staletí a eh, je to o to cenější v dnešním globálním světě. V minulém desetiletí jsme byli svědky vzniku nové krajiny vědeckého výzkumu, kde vědecké publikace jsou eh, většinou společným dílem výzkumných pracovníků z různých zemí, a to i v soukromém sektoru. Evropa vždy byla eh, věd, eh, vůdčím hráčem kde vzniká, kde se vydává 24 z větových eh, prostředků na výzkum, 32 eh, patentových aplikací a přitom máme pouze 7 obyvatelstva. Dnes vidíme, že více, čím dál tím více eh, zemí, zejména zemí BRIC, velice silně investuje do velkých výzkumných a inovačních programů. To jsou pro nás jako Evropskou unii příležitosti i výzvy. Znalosti vznikají ve stále větší míře mimo Evropu a my musíme zajistit, aby náš, náš výzkum a e, naše podniky k tomuto všemu měli přístup. E, globalizace také vedla k silné konkurenci o talenty, boj o talenty na globálním eh, poli. Eh, výzvy jako klimatické změny a rozšiřování eh, nakaživých nemocí nebo potřeba zajistit čistou energii, to, je, to jsou výzvy zejména pro vědecké kapacity. Spoluprací s partnery můžeme najít odpovědi a vytvářet příležitosti pro inovace a posilování vlastní schopnosti. Mezinárodní spolupráce nadále zůstává významným aspektem naší výzkumné a vědecké politiky a je to součástí také našeho horizontu 2020. Tato nová strategie staví na výsledcích sedmého rámcového programu, který obsahuje řadu dobrých eh, výsledků. Například Eh, partnerství v oblasti klinických zkoušek se zeměmi třetího světa, kde 14 eh, eh, členských zemí, Norsko a Švýcarsko, spolupracovalo se subsaharskou Afrikou, například boji proti HIV, TBC a malárii. Zúčastnilo se, zúčastnili se výzkumníci z, 18, z 80 zemí eh, na takzvaném akci Marie Curie Sklodovská. Celosvětové propojení výzkumu a vzdělávání na institucionální úrovni eh, je v příslušné síti v eh, financováno zvláštně ze velké části EU v rámci FP7. Projekt ITER spolu s Čínou, Ruskem, Spojenými státy, Indií a e, Jižní Koreou se pokouší o e, výzkum jaderné fúze jakožto zdroje energie. A je to samozřejmě předmětem mezinárodních dohod. Zatímco v mezinárodní spolupráci postupujeme velice rychle vpřed, pořád je co dělat. Naše strategie proto má tři klíčové cíle. Za prvé, posílení excelence a e, přitažlivosti Unie jako partnera ve výzkumu, aby Unie mohla mít maximální benefit z výzkumu a vývoje, potřebujeme přístup ke celosvětovým trhům. Ovšem je to Eh, nikoli jednosměrná ulice. My musíme začít zajistit, abychom také zůstali mezinárodně eh, atraktivním partnerem. Za druhé, zvládání globálních výzev. Eh, potřebujeme proto spolupracovat na mezinárodním poli, hm, jak jsem o tom už mluvila. Za třetí, podpora externích politik Unie. Mnoho mezinárodních závazků, které podepisujeme jako EU, také závisí na výzkumu a inovacích. Například se to týká naší závazku ve Středomoří, ale také dalších mezinárodních závazků, jakož jsou eh, dosážení eh, cílu milenia a nebo pomoc eh, rozvojovým zemím v rozvoji. Horizont 2020 začne v roce 2014 a bude hlavním cílem pro implementaci mezinárodní strategii spolupráce. Budeme mít eh, takový dvojí přístup. Za prvé to bude Horizon 2020, který bude otevřen k účasti všech zem, zemí, eh, včetně evropských konzorcí, která budou kooperovat s globálními partnery na jednotlivých výzkumných tématech. Kromě toho Eh, budeme mít eh, zacílené akce, kde my jako politici budeme předem rozhodovat, v jaké oblasti a s kterými partnery spolupráce bude probíhat. Tyto zacílené akce eh, budou vybírány na základě společného benefitu a společných zájmů. Horizont 2020 bude významným zlepšením v oblasti zlepšování strategičtějšího přístupu eh, při výběru těchto strategických cílů. Bude mít jasná výběrová kritéria, která budou koherentně uplatňována v celém programu. Dále budeme pokračovat v úsilí rozvíjet akce, které budou dostatečně rozsáhlé, tak aby eh, generovaly žádoucí impact. To všechno Eh, se bude odehrávat v prostředí víceletých harmonogramů, které budou specifikovat, které země, které regiony a která témata eh, budou v centru pozornosti. Tak, aby naši eh, výzkumníci mohli s důvědou spolupracovat se všemi protěžky, musíme mít rovný přístup. To znamená, že strategie potřebuje společné principy na mezinárodní úrovni v oblastech, jako je výzkum, integrita, gender, reciprocita a otevřený přístup. E, ochrana duševního vlastnictví bude velice důležitá v rámci Horizontu 2020 a z e, zesílené podpory pro inovační aktivity. Strategické akce na úrovni EU e, spolu s mezinárodní spoluprací a financování národních eh, programů. Strategické fórum pro mezinárodní eh, spolupráci ve vědě a technice eh, také bude se dávat důležitou roli. To se týká tedy Evropské komise a zemí služených kolem příslušného programu. Toto fórum přicházelo se strategickými agendami pro výzkum a spolupráci s partnery, jako je Indie, eh, Brazílie, Spojené státy nebo Čína. Je třeba, aby eh, to pokračovalo dál. Eh, letošní iniciativy se snaží o lepší synergii mezinárodními a mezinárodními programy. Tato strategie je pouze prvním krokem a to, aby fungovalo si vyžádá jasnou a viditelnou integraci mezinárodní spolupráce do horizontu 2020, abychom pokračovali eh, příslušným tempem, bude komise vydávat každoroční hodnotící zprávy. Eh, Vážení dámy a pánové poslanci, mezinárodní spolupráce je důležitá pro Unii, tak aby mohla sklízet plody eh, mezinárodních partnerství a abychom se dostali dále eh, udržitelným způsobem až do roku 2020. A toto je strategie k dosažení těchto cílů. Grazie. Děkuji. Paní komisařko, za vaše vystoupení a zahájíme hned rozpravu a dáme slovo paní kolegyně Karvajo. Děkuji, paní Sartori chci poděkovat paní komisařce a chci poděkovat komisi za dobré sdělení, za sdělení, které bylo nezbytné, protože v minulosti nám scházel strategický přístup k mezinárodní spolupráci. V těch jednotlivých rámcových programech jsme se různě vychylovali v rámci přístupu k mezinárodní spolupráci. Byly oddělené programy mezinárodní spolupráce, kde byly některé výhody i nevýhody. Jindy v rámci sedmého rámcového programu to bylo vlastně v podprogramech rozptýleno v jednotlivých prioritách. A nikdy vlastně nebyla stanovena optimální strategická linie pro řešení mezinárodní spolupráce. Takže velmi vítáme, že nyní existuje tato strategická linie, která zahrnuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu na evropské úrovni. Já bych ráda podpořila eh, vlastně ten dvousměrný přístup. Eh, to, že konzorcia jsou otevřena účasti třetích zemí, a předpokládám, že jste to nezmínila, paní komisařko, ale formy plade budou stanoveny v těch pravidlech pro účast, eh, tedy kdy se jak rozvojové, tak rozvinuté země mohou podílet na Financování. To byla má první otázka. A tento přístup eh, souběžně s druhým přístupem, který spočívá v cílových opatřeních, jde o to, abychom měli cílová opatření týkající se klíčových subjektů, například eh, nemoci související s chudobou v Africe, biopaliva z Brazílii jako v minulosti, velmi cílené kroky směrem k jednotlivým zemím. Ve svém sdělení uvádíte, že budou existovat víceleté harmonogramy pro spolupráci. Má otázka je následující. Všichni máme nesmírně napjaté časové plány pro spuštění těchto harmonogramů. Až spustíme tedy výhled na rok 2020 v lednu 2014, tak budeme mít velmi jasnou představu, jak cíle v oblasti spolupráce, ta cestovní mapa bude vypadat. Tedy, jak se díváte na slučitelnost vašich plánů, týkající se toho sdělení a Horizont 2020. Budou ty harmonogramy již hotové a budou již funkční na konci roku 2013 tak, aby mohly začít tendry v roce 2014 a tak, aby bylo možné zahájit spolupráci hned na začátku toho období po roce 2014. Děkuji. Děkuji. Eh, slovo má paní Riera Madurel. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Chci vás přivítat jménem naší skupiny jménem osobním a chci vám nesmírně poděkovat za to, že jste mezi námi. Já nemám otázku, ale je to spíš takový komentář, který částečně souvisí se předloženým sdělením, tedy rámcový program s výhledem na rok 2020. A vy víte, že náš výbor usilovně pracuje na tomto programu. Jsme přesvědčeni od počátku, že je nezbytné jít dále v budování ery. A je nezbytné posílit mezinárodní rozměr této spolupráce. Kromě toho, Evropa v této chvíli by měla být schopna lépe reagovat na jednotlivé výzvy, které existují, se kterými se setkáváme v rámci programu Horizontu 2020. Bezpečnost a další výzvy, které existují, bioetika to vše by mohlo být řešeno efektivněji, kdyby existovalo více koordinace a integrace výzkumných a inovačních aktivit. A to také přezraničně, kdyby se posílila spolupráce se třetími zeměmi v oblasti výzkumu. Také se nám jeví, že v horizontu 2020 je třeba nalézt eh, tuto potřebu. My jsme to řekli jasně, je třeba, aby tento program byl otevřen spolupráci s třetími zeměmi. A v návrhu, který nám byl předložen od komise, naše skupina má za to, že tato otázka není dostatečně zdůrazněna. A to nás trošku zaskočilo, protože v jádru věci souhlasíme s tím, co uvádí komise. A proto stále pokud o návrh komise. My myslíme, že by bylo třeba předložit pozměňovací návrh, abychom vzali v úvahu poučení ze sedmého rámcového programu. Předkládáme tedy pozměňovací návrh, kde zdůrazňujeme nezbytnost eh, zdokonalit nástroje, které máme k dispozici, abychom dali větší podporu této mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, který je tak důležitý. Vy asi znáte náš pozměňovací návrh, já bych chtěla vědět, co si o to myslíte, co si myslíte o tom, co jsem právě řekla a o tom překvapení, které jsme pocítili, jsme si přečetli sdělení komise. Mezinárodní spolupráce sama obídat různým směrem. O jednom jste mluvila, je třeba posunout ku předu vědeckou a technickou spolupráci s nejpokročilejšími centry ve světě, abychom byli schopni zlepšit naši vlastní excelenci, abychom skutečně byli konkurenceschopní. A také se domníváme, že třeba se vydat cestou technologické spolupráce s rozvojovými zeměmi a využívat veškerý potenciál vědy a inovací aby se posílily křehké společnosti a abychom takto přispěli míru a stabilitě ve světě. Takže jsem přesvědčena, paní komisařko, že návrh, který vzejde z tohoto parlamentu, tento návrh Horizon 2020, dá hlavní roli mezinárodní spolupráci, protože si myslíme, že je to vhodný nástroj pro podporu našeho systému výzkumu a vývoje chci také zmínit skutečnost, že třeba zlepšit eh, vědeckou excelenci. A také je to nástroj pro navázání kontaktu mezi vědci dalších zemí. Je to nástroj pro zlepšení naší konkurenceschopnosti cestou investic, otvírání nových trhů a optimalizace naší výzkumné infrastruktury. Tudíž je to dobrý nástroj. Nástroj skutečně obdivohodný, pokud chceme posílit náš systém inovací a výzkumu. Tedy je to nástroj dobrý, jak už jsem řekla, abychom mohli čelit našim výzvám. A také, abychom podpořili další významné politiky, jako je politika energetická, bezpečnostní politika EU, případně rozvojová politika. Tolik jsem chtěla říci. tomuto tématu, se kterým se setkáváme v rámci programu. A jeho jednotlivé prvky nebyly v sedmém rámcem programu dostatečně rozpracovány. Takže jsme uklidněni tím, co předložila komise a souvisím s paní Carvajo. Chci říci, že nadešla chvíle, kdy je třeba rozpílit veškeré pochybnosti, protože v jádru jsme skutečně zajedno. Děkuji, má slovo paní Tykau. Mulțumesc, doamnei comisar, pentru... Děkuji, chci poděkovat paní komisařce za její přítomnost. Chci zdůraznit význam výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost Evropské unie. A v tomto kontextu význam výzkumu a inovací pro evropský průmysl. Abychom měli konkurenceschopný průmysl, potřebujeme zdroje. Přírodní zdroje a efektivní využití těchto zdrojů. A právě proto je důležité vést mezinárodní spolupráci, aby Evropská unie mohla rozvinout eh, výzkum a inovace a soustředit se na přírodní zdroje a jejich efektivní využití. No, zejména na modernizaci evropského průmyslu, abychom byli i nadále konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Také se domnívám, že strategie Evropské unie ohledně výzkumu v mezinárodním kontextu je důležitý. Je třeba více investovat do výzkumu, je třeba investovat do vesmírného výzkumu. A tady je mezinárodní spolupráce klíčová. Galileo je významný projekt a pozorování země z vesmíru také. A i to i je, i tam je možné využít další výzkumné oblasti. Jaderný výzkum je také oblast, který vyžaduje posílenou mezinárodní spolupráci. A v neposlední řadě, paní komisařko, myslím, že je skutečně velmi důležité udělat eh, více a více investovat, tak, aby dobře známé vědecké publikace se více rozvíjely na evropské půdě, protože potřebujeme lepší publikace v oblasti výzkumu. A domnívám se, že to více přispěje k motivaci mladých badatelů aby pokračovali v těchto oblastech ve svém výzkumu. Děkuji vám ještě jednou a věřím, že ve, strate- ve strategii, kterou budete prosazovat, dáte větší význam vesmírnému výzkumu, jaderné energetice a evropskému průmyslu, protože to je jediný způsob, jak můžeme být konkurenceschopní a bez investic nebudeme schopni mít konkurenceschopný průmysl. Děkuji. Děkuji a nyní pan kolega Crowley. Děkuji paní předsedající, děkuji také paní komisařce za to, že mezi nás zavítala. Eh, vy už víte, že máte plnou podporu tohoto výboru, pokud se týče eh, posilování role a důležitosti výzkumu v EU jako celku, ale také eh, v tom, aby se Evropa stala vedoucí silou ve výzkumu. Tři věci. Za prvé peníze. Eh, kolik prostředků de facto můžete získat a jak my můžeme pomoci, abyste se dostali na maximální možné eh, částky. Za druhé, vy jste stručně hovořila o duševním vlastnictví a zejména tedy pokud se týče výzkumu a eh, kolaborativního výzkumu. Už se nám stalo, že třeba technologie, které třeba stojí za iPhonem, iPadem, jsou často eh, vymyšleny v Evropské unii, ovšem využity jsou potom ve Spojených státech například. Já vím, že to není jenom vaše role, ale že je to kolektivní úkol komisního kolegia, eh, tady ta ochrana duševního vlastnictví. Za třetí, pokud se týče eh, byrokratických blokád, eh, s nimiž eh, musí se potýkat drobní výzkumníci z malých firm, ale prostě nemají sílu, aby se stali součástí větších konsorcií. A skutečně jsou to lidé, kteří by mohli pracovat na národní i nadnárodní úrovni. A pokud se týče eh, přístupu lidí, eh, tak aby mohli eh, dávat hromady týmy s různým zaměřením, tedy týmy s lidmi, kteří přinášejí eh, každý něco nového, kteří jsou skutečně odborníci ve svých eh, oborech. Eh, zejména pokud je řeč o penězích, tak také jde o peníze z v soukromého soukromé oblasti, kteří nám skutečně eh, mohou přispět také. Také jste hovořila o víceletých eh, cestovních mapách. A důležité je, aby se zkoumalo, zda skutečně je dosahováno na konci toho období těch výsledků. Děkuji. Paní Thompson. Děkuji vám, paní předsedající. Paní komisařko, Děkuji vám za to, že jste dnes zde mezi námi a já bych vám také chtěla poblahopřát k tomu strategickému přístupu k mezinárodní spolupráci. Teď žijeme tedy ve světě eh, globalizovaném a eh, vidíme spolupráce, eh, jak se rozvíjejí také v jiných částech světa. Já třeba jsem byla na konferenci ministrů v Dublinu a třeba hosté z Jižní Afriky tam ukazovali, jak jim funguje spolupráce s Brazílií a s Indií. Tady se mohou vědci svobodně pohybovat a jaksi bez hranic. A jsou to lidé, kteří mají možnost se pohybovat volně, a to se týká jak vědců, tak studentů. My v Evropské unii, eh, jak to vypadá s naší spoluprací? Vy jste eh, eh, řekla, že Globální výzvy jsou jedním z vašich tří cílů a také lákání talentů. A my opravdu máme určité konflikty v Evropské unii, poněvadž některé země jsou protekcionističtější než jiné. A e, my bychom skutečně chtěli, e, nebo nám jde v podstatě o to, aby e, abychom využívali to, co zaplatíme my tady, a ne, aby se to eh, končilo ve třetích zemích. Ačkoliv přejeme si tedy spolupráci, jak můžeme eh, a jaký můžeme financovat tedy se třetími zeměmi a také prostě lákat třeba studenty z třetí zemí. Děkuji. Pan Koši. Ano, děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní komisařce za její vystoupení. Chtěl bych toho využít k tomu, abych i já pogratuloval našemu eh, spoluobčanovi panu Serži Rošovi za Nobelovu cenu, kterou dnes dostal. Když se podíváme na mezinárodní spolupráci a na program a zaměření na rok 2020, jsme překvapeni, jak říkala má sousedka, z toho, že většina posilování spolupráce se zaměřuje na to, co můžeme označit jako inovaci high-tech, která používá eh, suroviny z celého světa a která, pokud chceme rozvíjet spolupráci s některými dalšími zeměmi, například na jihu naší planety, není vždycky pro ně tou hlavní prioritou. Hovořilo se tady o jaderné energetice, o leteckém průmyslu. Nemyslím si, že třeba eh, jaderný průmysl je skutečně průmyslem budoucnosti. Jsou tady určitá tedy rozhodnutí, která pak budou ovlivňovat tuto spolupráci a já bych chtěl hájit myšlenku, že ve spolupráci s dalšími zeměmi všechny země planety, a to je tedy otázka, kterou bych chtěl vznést na paní komisařku, by spíše mohli uvažovat o velmi takových zacílených typech spolupráce, které jsou v podstatě loutek. Myslím například na některé nástroje, které jsou používané eh, v celodenním užívání eh, v těch místech, kde třeba není používána elektrická energie. A týká se to stovek milionů lidí, kteří nemohou například využívat eh, běžné pračky, prostě protože nemají elektřinu, ale musí si poradit jinak a myslím také na zemědělství, myslím tedy na perma zemědělství, což je v podstatě loutek, ale velmi tedy eh, na vědeckém základě postavený systém, například v Latinské Americe, a o kterém se v horizontu 2020 vůbec nehovoří. Nemyslíte si, paní komisařko, že pokud jde o reakci na potřeby některých skupin obyvatelstva, zejména na jihu, je třeba skutečně se zabývat tedy tím, co je loutek a co má skutečně velmi vědecký základ. Ano, děkuji mnohokrát. A další kolega. Elnök asszony, tisztelettel üdvözlöm a biztos asszonyt, és... Děkuji vám. Já bych eh, chtěl eh, přivítat eh, účast paní komisařky a chtěl bych říci, že takováto potřeba, potřeba takovéhoto výzkumu tady už existuje dlouhou dobu. A nevýhodou Evropy v současné situaci je roztříštěnost těchto aktivit. V této situaci je mimořádně obtížné sledovat nějaké koordinované výzkumné politiky. My v tom nedokážeme být dostatečně efektivní. Kromě toho jsou tady záležitosti, kde my tedy určitý pokrok eh, máme a eh, je to třeba v oblasti patentů. A tady pořád eh, eh, máme ten eh, fragmentovaný potenciál, ale snažíme se s tím něco dělat. Tady je 27 členských zemí a ten duševní kapitál, který zde máme, se nedokáže plně rozvinout. Existuje tady řada výzkumných institutu, jenomže kdyby to bylo nějakým způsobem zharmonizované, tak to by to bylo lepší, byli bychom konkurenceschopnější vůči významným zahraničním univerzitám. Takovéto úsilí už tady bylo, třeba má to podob Evropského institutu pro technologie. A samozřejmě existují jistě nějaké další plány pro podobné instituty. Je to tak, eh, protože my jsme počím dál tím větším tlakem. Jestliže tady hovoříme o odlivu mozku ze střední a východní Evropy, tak to je něco, čemu bychom měli zabránit. Bychom tam v podstatě měli eh, usilovat o vytvoření eh, takových podmínek, kde eh, výzkumníci budou moci rozvinout svůj potenciál, pracovat za solidních podmínek a eh, konkurovat také eh, světovým, vůčím světovým výzkumným institutům. Já si myslím, že bychom tady mohli být efektivní a hlavně, abychom zabránili té fragmentaci. Když tedy hovoříme o excelenci, ano, ale já se domnívám, že tady potřebujeme širokou podporu protože toho můžeme udělat jedině tehdy, když budeme postupovat v rámci do rozumných kompromisů. Paní kolegyně Herco. Uh, Paní komisařko, já vás zde vítám. Eh, my jsme vašimi strategickými partnery v příštím měsíci, pokud chcete eh, vyhrát tu bitvu o výzkum v Evropě. To je určitě náš společný zájem. Já jsem pravdajkou eh, na eh, víceletém finančním eh, výhledu a mám takovou otázku tedy. Já myslím, že my můžeme maximalizovat ty zdroje, ale jak to udělat a jak přesvědčit radu? Eh, když hovoříme tedy eh, o zemích, tak třeba moje země ta bojuje zejména o kohezní fondy. Čili možná, že bych chtělo tady trošku eh, změnit její pohled na věc, abychom měli tedy jakési tu, tu, ten, ten žebřík excelence a nejenom tedy Euro, Connected Europe Facilities, ale prostě jak tedy ta staircase of excellence, ty stupně k dokonalosti, jakým eh, způsobem tady eh, to chceme dosáhnout. My musíme mít nějaký plán. Já vím, že část eh, zemí v radě si to přejí. Určitě jim jde o to, aby nepokračoval odliv mozku z jejich zemí. My určitě chceme zachránit eh, ITER, GMEF a především tedy Horizon 2020. Ale my eh, nechceme eh, příliš ztrácet peníze z kapitoly 5, což je administrativní řízení těchto peněz. My skutečně potřebujeme mít lidi, kteří se o tom budou starat. A Eh, já mám tedy otázku, jak toho skutečně můžeme dosáhnout eh, v zájmu Evropy. Poslední vystoupení paní Tikau. Prosím, chcete ještě něco dodat? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, kromě výzkumu technologického eh, výzkumu v výzkumu tedy v jaderné oblasti, také eh, skutečně bychom se měli věnovat také jaderné bezpečnosti. Eh, naše elektrárny už jsou poněkud postarší, takže tady skutečně je třeba více spolupracovat v oblasti bezpečnosti. Děkuji vám. Ano, Ody, ano, dnes v podstatě se státy i občané zabývají otázkou růstu. Říká se, že ho dosáhneme na základě výzkumu a inovací. Já jsem dobře pochopil, že je třeba eh, zabezpečit mezinárodní spolupráci, ale půjde o to také, abychom pomocou inovací přinesly dobré výsledky pro naše podniky. My jsme hodně hovořili o open access, o tom volném přístupu. Jsme si jisti, že pokud tedy se takto otevřeme, budeme skutečně moci výsledky, které byly financovány na základě poskytnutí prostředků z veřejné sféry, skutečně také sloužit našim podnikům? Ano, děkuji. Děkuji za tato vystoupení a teď dávám slovo paní komisařce. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem kolegům. Myslím, že jeden z kolegů zmínil, že jsem tu byla, že jsem tu se svým strategickým partnerem a skutečně v rozpočtové bitvě, která je před námi, je to tak, paní předsedkyně, říkala, že se nemáme uchylovat od té mezinárodní dimenze a chci jenom říci, že my jsme skutečně v životní bitvě a co slyšíme z Koreperu, nás nenaplňuje radostí. Probíhá velká bitva mezi SZP a Fondy soudržnosti a hrozí nebezpečí, že ty země, které budou našimi hlavními oporami protože nejvíce investují, tak se stanou obětí toho handlování, protože obětí zde skutečně může být eh, výzkum a inovace. A je třeba, abychom podporovali naše zúčastněné strany, ať už se jedná o výzkumníky, malé a střední podniky, velké firmy, aby v jednotlivých členských státech pro nás se zasadili, protože musí vysvětlit, že to je politika pro budoucnost, která poskytne konkurenceschop naší ekonomice, pomůže naší ekonomice růst a dá pracovní místa. K tomu jsem chtěl říct si toto a já vím, že všichni mě v tom usilovně podporujete. Za prvé, co se týče tedy cílené spolupráce a cílených kroků, bude, budou tyto akce i nadále. My jako tvůrci politiky budeme rozhodovat o těch oblastech i o partnerech, například v oblasti energetiky. Budeme se radit eh, s generálním ředitelstvím pro energetiku Evropské komise a budeme skutečně hledat, které oblasti vyžadují posílenou spolupráci na mezinárodní úrovni. A země, které jsou zapojeny do tohoto procesu, musí být také stanoveny. Tedy neměli bychom postupovat individuálně v jednotlivých politických oblastech. Je třeba zajistit, že budeme pracovat společně s generálním ředitelstvím, které má faktickou odpovědnost za určitou politiku. Já myslím, že to je velmi důležité. Myslím, že je také důležité zdůraznit, že rámcový program 7 a Horizont 2020 jsou otevřené programy. A partneři, kteří nejsou z Evropské unie, představují pět účastníků v FP7, ale souhlasím s tím, že je třeba dělat více, abychom zdůraznili všechny prvky a iniciativy v rámci FP7 a Horizontu 2020, že tedy tyto programy jsou otevřeny soukromému sektoru, oblasti výzkumu a vzdělávání z celého světa. Tuto věc musíme opět zdůrazňovat, protože je to tomu skutečně tak a všichni, kdo je zde, to vědí. Budeme vyzývat mezinárodní spolupráce a existují i společné tendry, tendry, které mají dohodu s EU o vědě a technologii. V rámci FP7 subjekty, které jsou klasifikovány podle HDP na hlavu jako nízkopříjmové nebo středně příjmové, měli nárok na automatické financování. A sdělení také uvádí, že kritéria pro vytvoření seznamu zemí, kde jejich subjekty mohou obdržet automatické financování, bude revidována pro Horizon 2020, aby to bylo další kritérium vycházející z celkového HDP. A vyloučíme ty subjekty ze zemí, kde HDP je nad určitým Prahem. A to řeší situaci, kdy některé země, zejména v kategorii BRICS, už mají tu, ten, tu kritickou váhu pro spolupráci a financují vlastní subjekty. Podobně u průmyslových zemí financování pro ty země bude i nadále možné ve výjimečných případech. Harmonogramy budou vyhodnoceny jednou za dva roky nezávisle. A naprosto souhlasím s vámi, že říkáte, že je důležité, když si stanovíme cíl v cestovních mapách, abychom zajistili, že to, co bylo slíbeno, skutečně bude realizováno. V rámci rámcového programu 7 automatické financování bylo omezeno na země, které nejsou vysokopříjmové, jak už jsem uvedla na základě kritérií své banky. A vysokopříjmové země jsou financovány pouze ve výjimečných ok- situaci, pokud existuje reciproční dohoda, například se Spojenými státy, nebo tam, kde je zřejmé, že přispění partnera z třetí země je zásadní pro to, aby projekt úspěšně pokračoval. A stejná politika bude následovat i v horizontu 2020 s výjimkou toho, že automatické financování bude omezeno tam, kde je HDP mimořádně vysoké, i když země nepatří do vysokopříjmové kategorie. Podpora udržitelného zemědělství byla jsem mi zklamána, že jsem slyšela, že jeden řečník řekl, že nevidí žádný odkaz na zemědělství v horizontu 2020. Byla to takzvaná permakultura. Musím se dozvědět, co je to permakultura, říká paní komisařka. Ale evidentně v souvislosti s zemědělstvím obecně je není mnohem užší zapojení mezi generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace a generálním ředitelstvím pro zemědělství. A udržitelné zemědělství patří k globálním výzvám v rámci Horizontu 2020. A myslím, že to je také velmi důležité, protože, jak říkáte, je to rostoucí oblast, je to oblast, kde můžeme hodně spolupracovat a podnikat s mezinárodními partnery a úzce spolupracovat s těmito partnery, abychom vytvořili společné strategie. Výzkumná infrastruktura a projekty z této oblasti jsou často rozsáhlé a vyžadují spolupráci přeshraniční. Správně jste podotkla, paní Tykau, že projekt ITER a myslím, že i další příklad bude CERN, a, a to souvisí i s nedávnou možností stanovit expulsion a prioritní výzkumné projekty v Evropské unii. To vše zdůrazňuje potřebu mezinárodní spolupráce. Tato strategie bude vycházet ze zkušeností, které máme s podporou přeshraniční a také vezme v úvahu práci, která byla uvedena, která byla konána na okraj zasedání ministrů pro vědu G8. Tolik, co se týče rámce pro mezinárodní výzkum. A vím, že řada řečníků se zmínila o tom, že je třeba zapojit průmysl, aby menší výzkumné ústavy a střední podniky a jednotliví vědci měli přístup mnohem méně byrokraticky k tomu, co byl dosud rámcový program. A pan poslanec Crowley ví, že jednou z klíčových výzev při rozvoje Horizontu 2020 bylo, bylo, radikál, bylo radikální zjednodušení. A já chci zdůraznit ještě jednou, nakolik si vážím práce, kterou odvedl výbor ITRE při zdůrazňování v horizontu 2020, že klíčovým cílem musí být eh, radikální zjednodušení. To je skutečně důležité. A toto zjednodušení přináší situace, kde bez ohledu na to, jak je velký tedy váš subjekt, jak malé je administrativní oddělení, které působí v rámci tohoto subjektu, že ta pravidla skutečně, která existují, musí být aplikována rovnoměrně v celém programu mít jedno, mít jedno kontaktní místo a všechny prvky zjednodušení, které jsme zavedli, a i ty nejdůraznější, které teprve přijdou v rámci finančního nařízení. Myslím, že je důležité si uvědomit, že všechny směřují k menším subjektům v souvislosti s duševním vlastnictvím. To je otázka, která má obrovský význam pro evropské výzkumníky a evropské společnosti. Je to otázka o které komise dobře ví. Já jsem velmi úzce spolupracoval s komisařem Barnier. Pracujeme na novém režimu pro duševní vlastnictví a práva duševního vlastnictví. A vy jste určitě zaznamenali některé kroky podniknuté komisí a další kroky, které komise chce ještě udělat. Ale je to věc, o které víme, na které nám záleží a chceme zajistit, že budeme mít systém, který bude chránit a podporovat práva duševního vlastnictví, která vznikají zde v Evropě. A máte pravdu, že říkáte, že jsme viděli výzkum v Evropě, který byl komerčně využit jinde. A to je technologie MP3 a podobně. Tedy inovační unie má překonat právě ty prvky, které prozatím, a pokud budeme schopni pokud budeme schopni generovat výzkum, tedy aby ten výzkum také mohl být komerčně využit, zde jde o patenty, jde o rychlejší normalizaci, poskytovat rizikový kapitál, který, když jeden vynález bude učiněn v jednom státě, aby mohl být i komerčně využit v jiném státě. A to vše jsou prvky, které mají přispět k tomu, že to, co vytvoříme v Evropě, bude také komerčně v Evropě využito. Myslím, že jsem se paní předsedkyně pokusil odpovědět na otázky, které zazněly od poslanců a poslankyň. A ještě jednou tedy děkuji za to, že jsem tu mohla být. Bylo to důležité, vést tuto diskusi. Výzkum nezná hranic. My jsme velmi úspěšně spolupracovali mezinárodně a já chci zajistit, aby Horizont 2020 byl stejně otevřený, jako byly otevřené rámcové programy až dosud. Těším se na vaši další podporu nad Horizontem 2020 a zejména v rozpočtové bitvě, která je před námi. Děkuji. Grazie, commissario. Děkujeme mnohokrát paní komisařce. Děkuji za všechny členy našeho výboru a doufám, že se zase brzy setkáme. Bene. Výborně. Teď zahájíme jednání k druhému bodu na našem dnešním odpoledním programu a ten se týká otázek obnovitelné energie na vnitřním trhu. A máme zde zástupce televizního štábu stanice Arte. Já bych chtěla dát slovo zpravodaji panu kolegovi Rolovi. Maličký okamžik, aby mohli odejít ti kolegové, kteří mají odejít. Um, es ist heute ja eine erste Aussprache zu diesem Thema. Uh, ein Thema... Dámy a pánové, äh, my tady máme první debatu o mm, důležitém tématu, to znamená budoucnosti energetického zabezpečení. V zásadě sdělení komise podle mě je poměrně výstižným popisem eh, skutečnosti situace v Evropě a hovoří zde o řadě důležitých bodů. Nezačínáme od nuly. Myslím, že není třeba, abychom si teď široce vysvětlovali to, že obnovitelné zdroje jsou velice důležité pro energetické zasobování budoucnosti. Myslím, že o tom není pochyb. Nicméně já bych tady rád přinesl několik úvodních věcí, poněvadž by mě zajímalo, jak se k tomu staví kolegové a rád bych zapracoval vaše myšlenky do této zprávy. Především eh, obnovitelné zdroje energie eh, rostou a ten růst je daleko silnější, než jsme očekávali. Uvedu příklad. Instalovaná kapacita v Evropě se od roku 2007 téměř z násobila a přesto eh, obnovitelné zdroje se staly pouze o 19 energie a navíc eh, ze dvou třetin je to všechno eh, subvencováno. Eh, to jsou všechno informace, které zbusí otázky a o ty otázky se musíme trošku více postarat. Jestliže chceme vyšší podíl obnovitelných zdrojů, pak to samozřejmě není nic nového, ale pro nás jsou vždycky důležité tři věci. Zabezpečení, eh, zasobování, hospodárnost a udržitelnost. A když se tak na to díváme, tak eh, možná bychom začali několika otázkami. Já se domnívám, že k těm hlavním otázkám nyní, ne na začátku, ale nyní je otázka nákladů. Nákladů a cen obnovitelných zdrojů. Protože budování tohoto sektoru je velice drahý Eh, jednak je to na subvencích, eh, které samozřejmě se odrážejí eh, v účtech. A my se možná blížíme k okamžiku, kdy zákazníci už to nebudou chtít dále financovat, nebo řeknou, už to nemůžeme financovat. Za druhé, infrastruktura, která se musí přizpůsobit a zatím není přizpůsobena kolísání výkonu a té flexibilitě, která je nezbytná pro obnovitelné zdroje. No a další věc, my nadále potřebujeme konvenční zdroje energie, poněvadž ty obnovitelné nejsou eh, k dispozici tehdy, kdy potřebujeme. Eh, v Německu třeba eh, už více než jsou to stovky miliard, které na to byly dany jenom v subvencích. Také máme zde palčivou otázku cen energií. Tady máte někdo nějaký nápad, jak s tím naložit? Dále je třeba říci, že e, část těch peněz, e, samozřejmě to není jenom, jenom utracené peníze, máme taky nová pracovní místa a tak dále, to je správné, ale pravda je to, e, zejména třeba u nás v mé země, že velká část těch solárních eh, zařízení se produkuje ne v Německu, ale v, Čína, v Číně. Prostě my eh, za peníze německých daňových poplatníků financujeme čínský průmysl a tady opravdu skutečně je třeba vzít odvahu a eh, zaměřit se na to. Infrastruktura, o tom jsem něco málo řekl. Ta infrastruktura musí vypadat jinak, než jak vypadá dnes poněvadž eh, závisí to na počasí, kolísá to, eh, jsou tam různé zátěže, není to eh, permanentní. 80 potíží se zásobování v energii souvisí s obnovitelnými zdroji. Já tedy nechci říct, že jsou špatné, ale jsou problematické. A my prostě musíme mít odvahu ty problémy pojmenovat abychom je mohli vůbec řešit. Či potřebujeme novou infrastrukturu, nové sítě, potřebujeme skladování energie, a to je zase otázka spousty peněz. Třetí bod, a to e, je e, přeskum toolboxu. My neustále hovoříme o mm, obchodování s emisemi. Všichni říkají, že Eh, emise jsou prostě příšlevné. A když se podíváme, proč, tak zjistíme, že to není jenom důsledek hospodářské krize, ale také s tím, že eh, tolik investujeme do nových zdrojů energie a jestliže ty nahrazují konvenční zdroje, no tak samozřejmě tím těch emisí ubývá. A samozřejmě ta, ta poptávka potom po emisních povolenkách klesá a klesá jejich cena. Čili otázka je, můžeme dlouhodobě si dovolit sledovat tolik paralelních cílů v oblasti energetické politiky, nebylo by inteligentnější zaměřit se jenom na některé? Protože ano, možná, že e, je to uklidňující, že máme tolik všelijakých cílů, že pořád máme co prezentovat, nová čísla, ale je to účinné, funguje to, já si myslím, že to může být i ke škodě věci. A ještě poslední bod, který chci ní zmínit, je téma subvencí. Ty nejsou udržitelné. Je to strašně drahé a subvence eh, do obnovitelných zdrojů způsobují nerovnováhu v Evropě. Já si myslím, že prostě není možné, abychom měli na jednotný trh a přitom mozaiku různých modelů subvencování. Jen možná, že jestli někdo chce eh, solární voltaické eh, energetická zařízení eh, stavět eh, v severním Německu. Je to chytré, nebylo by to lepší třeba v Řecku? Je skutečně akceptabilní, je to přijatelné, aby u nás v severním Německu se investovalo strašně draze, zatímco kdyby se ty též investice děly v Řecku, bylo by to daleko levnější, poněvadž ono tam to slunce přetom svítí o něco více. A na to už eh, i komise upozorňovala. Komise, tedy pro mě, pro mě eh, je to eh, hlavní bod politické debaty, o kterém je třeba hovořit. Jestli tedy nemít raději evropský rámec, pokud se týče subvencí, můžeme si nadále dovolit vstupovat do, té, do těch nutelných zdrojů takto roztříštěně. Není náhodou čas pro to, abychom eh, obnovitelné zdroje, abychom tím přistupovali poněkud eh, eh, poněkud evropštěji, aby tedy hlavně ty systémy subvencování byly evropské. Samozřejmě, že to nebude přes noc, je třeba, aby vznikl nejdříve politický tlak v členských zemích, ale já si skutečně myslím, že by nám pomohlo, kdybychom byli méně roztříštěni, kdybychom měli větší účinnost, lepší, pra, lepší ceny a spolehlivost. Já eh, bych chtěl, aby takto bylo to sdělení eh, zaměřeno, ne aby se pořád tedy eh, konstatovalo to, co už dávno víme. Možná, kdybychom se soustředovali na něco, kde třeba se dostaneme do sporu s radou, ale je důležité abychom se do té otázky pustili a trošku z jiné strany, než jak před nějakými dvěma, třemi, čtyřmi lety. Já vám děkuji za pozornost a teď jsem opravdu svědav, co k tomu, co k tomu můžete dodat, aby ten výsledek byl opravdu inteligentní. Děkuji vám. Bene, grazie al collega Roy. L'apriamo adesso. No, děkuji mnohokrát a teď zahajuji diskusi. Máme tak asi tři čtvrtě hodiny a dávám slovo kolegovi Langovi. Děkuji paní předsedající, děkuji pane Rojle. Také já bych chtěl eh, zmínit pět bodů, které se mě zvláště dotýkají a pan eh, Royal eh, se to částečně dotkl. Tak především také vnímám, že energetická politika je taková rozkročená do širokého vějíře. A já si myslím, že opravdu má smysl se ptát, nač bychom se měli soustředovat, jak koncentrovat naše činnosti. Celá ta diskuse o ETS nás odvádí od toho hlavního, od toho jádra. A jak tedy eh, vyplývá z té zprávy, jde o obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. A podle mě je třeba, aby, abychom měli konzistentní politiku založenou soustředěnou na obě dvě tyto obě dvě tato těžiště až do roku 2050, abychom se skutečně nějak vypořádali eh, s eh, postupnou eliminací Eh, fosilních paliv. A pokud se týče obnovitelných zdrojů, mám tady takových pět otázek. Máme tady do roku 2020 závazný cíl dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů. Já myslím, že toho dosáhneme, i když tedy v jednotlivých zemích na tom nejsme úplně stejně. Ale dosáhneme. Otázka je pro mě, jestli tedy bychom neměli tedy uvažovat dál, jestli tedy eh, uděláme mm, energetickou mapu do roku 50, nebo ještě mm, možná nějaká mezistádia, abychom věděli prostě, co nás čeká. Čili to by byl první bod z mé strany. Otázka je, jak eh, by měl vypadat takový ten farplán. A pak samozřejmě ta otázka těch dotací tak samozřejmě nadále je třeba, aby byl tedy eh, systém dotací, pokud tyto energie nelze produkovat za tržní ceny, ale opět, aby to nevznikla taková nějaká podivná mozaika, poněvadž pokud budeme mít různé systémy dotací, pak eh, budeme mít různou jejich účinnost a tak dále. Máme eh, modely eh, nějakých aukcí, soutěží, kvót a tak dále, čili různé výsledky. na no za druhé, a to souvisí s hospodářskou krizi, eh, máme tady silnou deformaci, cenovou deformaci konkurence. A to vše prostě musí vést k europeizaci tohoto eh, systému, abychom tady neměli tu nesouru do mozaiku, když se tak podíváme eh, v některých eh, regionech, kde hodně fouká, je málo větrníků a na druhé straně tady máme ještě potom opravdu deformovanou konkurenci, tak abychom s tím skoncovali. Třetí bod, a to s tím tak trošku souvisí. jestliže je rozvoj naším společným cílem, pak by to skutečně měla být eh, politika společenství, což znamená, měli bychom zvažovat také to, eh, jak obchodovat eh, s obnovitelnými zdroji a co s investicemi. A když si vezmeme jako příklad Řecko, v souvislosti s tím, že pořád je tady ve hře eh, možnost eh, opuštění eurozóny pro Řecko, tak to samozřejmě není příliš dobrý investiční region. Takže to je třetí bod a to jsou stabilní investiční podmínky. Za čtvrté, infrastruktura a politika s ní související. Eh, jak to bylo slušně zmíněno, tak eh, myslím, že otázka chytrých sítí k tomu patří, protože nejenom eh, potřebujeme velké zdroje energie, ale malé decentralizované otázky. Takže eh, to je, jsou ty sítě. No a pětka je průmyslová politika. Chceme si to udržet v Evropě, takže i zde musíme inovovat. Děkuji mnohokrát dávám slovo. Thank you. Um, I thank you. Děkuji, pane Royle, za orientaci z vaší zprávy, výzvy a příležitosti. Myslím, že to je tak. A souhlasím s tím, co jste zde zmínil, tedy jsou otázky, kterými se musíme zabývat eh, v této debatě. A myslím, že je důležité, abychom měli na paměti celkový kontext toho, proč potřebujeme obnovitelné zdroje protože musíme se zbavit eh, uhlíku a to je naléhavější než kdy jindy. A zjišťujeme, že ET samo sobě podování s povolenkami nefunguje jako dostatečně efektivní nástroj za tímto účelem. Realita je taková, že to, co se děje v terénu, je, že obnovitelné zdroje vlastně udělají tu nejtvrdší práci směrem k k opuštění uhlíku. A členské státy jsou na dobré cestě, pokud je o navýšení obnovitelných zdrojů, ale ty druhé možnosti zbavení se uhlíku pokulhávají. Ne, náklady na jádro po Fukushimě se jeví jako velmi vysoké. Ukládání uhlíku jde velmi cest, velmi pomalu, pomalu kupředu. Takže my skutečně spoleháme na obnovitelné zdroje energie, abychom byli schopni provést tedy odklon od uhlíku. A myslím, že je rozumné pragmaticky se s tím vyrovnat a jít cestou tedy cílů směrem k roku 2030 a to dá průmyslu dostatek důvěry, což je pro průmysl důležité. Je důležité, aby toto větví mělo důvěru, protože obnovitelné zdroje mají svou úlohu, aby Evropa překonala recesi. Existuje zde obrovský počet pracovních míst, které již vznikly. Jeden odhad zní vlastně tisíc pracovních míst na jeden gigawatt větrné energie a ne veškeré obsahy jsou místní, ale například eh, solární panely jsou dováženy z Číny, ale nicméně pracovní místa při udržbě a instalaci o ně nepřijdeme a to poskytne růst i tomuto odvětví v širším měřítku. Takže závazek Evropanů směrem k vnitřním zdrojům je stimulem pro náš vlastní průmysl a pro jeho konkurenceschopnost. Pokud je o náklady, myslím, že je důležité, abychom nebyli zmatení tím, že rostou účty za energie. Chris Hume, minister pro energetiku, který byl také poslancem Evropského parlamentu, provedl analýzu a dvě třetiny cen za elektřinu rostou nárůst, tedy dvě třetiny nárůstu e, cen elektřiny souvisejí s nárůstem cen plynu a ropy, tedy dovozy fosilních paliv. A jenom jedna třetina tedy s cenou obnovitelných zdrojů. A to je důležité, protože se to dotýká širší otázky energetické bezpečnosti. A větší nezávislosti, kterou máme jako Evropané, pokud si budeme sami vyrábět z obnovitelných zdrojů a nebudeme závislí na fosilních palivech a jejich dovozu po určitou dobu z někdy obtížných třetích zemí. Co se týče bezpečnosti v tom smyslu, tedy jak si uchovat dodávky elektřiny, celá eh, eh, řada otázek nám pomůže i s vysokým podílem obnovitelných zdrojů v tom energetickém mixu. Máme jednotný trh a je třeba, aby došlo také k vzájemnému propojení mezi zeměmi, aby tato infrastruktura tedy mohla existovat. A ještě více, pokud bude existovat dobrá, dobrá možnost propojení a pokud bude existovat i možnosti skladování v dalších zemích. Chci říci, že k otázce ceny nesmíme zapínat, že obnovitelné zdroje jsou skutečně nové jako zdroje energie a ceny by měly klesat. Solární energie a větrná energie bude eh, konkurenceschopná v roce 2020 z hlediska ceny. A problém, který máme, je ten, že musíme si být vědomi, že pokud budeme postupovat příliš rychle při výrobě obnovitelných zdrojů energie, tam, kde je to nejefektivnější, tak eh, nesmí vlastně veškeré solární zdroje budou v Řecku a Španělsku a veškeré větrné elektrárny budou ve Spojeném království a v Irsku. Tedy myslím, že je třeba, aby došlo k harmonizaci a dlouhodobě to bude pozitivně. Musíme být opatrní. Je to skutečně úplně nové průmyslové odvětví. Děkuji. Grazie, la kolega Tur. Ano, děkuji mnohokrát. Kolega Tomas Děkuji. Vážený pane Royle, ten, vy jste říkal, že obnovitelné zdroje jsou drahé a že by bylo třeba platit všechny tyto infrastruktury, nestanovovat nové cíle a zároveň harmonizovat modely kvót pro Evropu. Chcete tedy kvótu pro Evropu? Je tomu tak? Ne, ještě nevím. Ještě jsem nerozhodl. Já jsem tedy vyšel z toho, co jsem z toho pochopil. Pokud jde o náklady, pokud jde o offshore, je skutečně zde možnost využít těch nejlepších míst a ty náklady by měly jít ještě dolů. A pokud jde o elektřinu, to je velká diskuse i v Německu, ano. Mezi lety 2010 až 2012 se skutečně vynaložilo hodně prostředků a zvedaly se tedy ty kritické hladiny. Nicméně bude třeba, aby ceny začaly klesat Nevznikla ovšem dostatečná politická většina na podporu takovéhoto zaměření, ale v Německu bylo zřejmě skutečně vhodnější, aby ta pomoc byla opravdu omezena. Máme tedy před čtyřmi lety zavedené fotovoltaiky a představuje to opravdu velký park. Teď je to 18 až 17-18 tedy. Nicméně v, na jihu je to od 8 do 11 eurocentů a to skutečně ukazuje na to, že došlo k výraznému poklesu a že pokud skutečně budeme mít vhodnou politiku v oblasti fotovoltaik, pak je třeba tedy to správně nastavit i ve vztahu k těm velkým systémům a že potom bychom mohli pracovat s náklady mnohem nižšími než dříve. Nicméně zde není možno srovnávat fotovoltaiky například eh, s bývalými uhelnými doly nebo s tím, jak fungují jiné eh, typy elektráren, které se pohybují v rozsahu 2 až 3 eurocenty. Zatímco eh, nová elektrárna potřebuje 9 až 11 eurocentů, čili tam je něco Eh, samozřejmě eh, obnovitelné, ty jsou ale dobře dražší, ale ta rizika jsou úplně jiná. Uhlí bez CCS prostě nejde, eh, není přijatelné. Z CCS to už je potom taky ne zcela jednoduché. Čili prostě není pravda, že by budování obnovitelných zdrojů takto relativně stálo strašně moc peněz. Pokud se týče infrastruktury, my taky e, jsme na konci ekonomického cyklu, musíme reinvestovat, protože ve Francii e, to máme infrastrukturu ze 70. let, v Německu taky e, a je to všechno takto postavené. To všechno bylo postavené v době, kdy běžel německý francouzský atomový program. To znamená, že historicky poslední, poslední velká vlna Eh, investice stará a to znamená, že je, ta infrastruktura se stejně musí reinvestovat a to znamená, že ta investice do infrastruktury, eh, to je v podstatě srovnatelné s tím, co jsme investovali v 70. letech, kdy jsme budovali atomovou energii. A teď k těm cílům. Představte si, že bychom byli v situaci, kdy bychom měli jedině ETS, nic jiného. Byli bychom na tom špatně, poněvadž eh, bychom měli eh, obrovský problém, eh, kdybychom neinvestovali do, do obnovitelných. A tato obnovitelné cíle, energetické cíle, obnovitelné, tak to je, to je přehledné. A pak máme obrovský rozpor. Nemůžeme říci, že budeme harmonizovat systémy subvencí, ale nebudu mít cíl. Co by ten správný model pro Evropu, to je prostě, to musí mít cíl. Cíl do roku, řekněme, 2030 a potom eh, k tomu patří systém, jak se k tomuto cíli dopracovat. Tady prostě eh, to by jinak nemělo logiku. Takže buď máme tedy cíl a potom máme o čem diskutovat eh, v subvencích, anebo tuto diskusi eh, vůbec nemůžeme vést. A ještě poslední k průmyslové politice, a to je důležitý bod, nebo to, to tom Bertrand taky hovořil. Samozřejmě v Číně eh, se vyrábí spousta těch eh, energetických modulů. Eh, proč? Protože mnozí tedy investovali do solárních a prostě byla tam, by tam spekulace, které nevyšly. Čili my skutečně musíme, abychom mohli konkurovat Číně, dá dispozici levnější kapitál. A druhý eh, důvod, proč v Číně se vyrábí levněji, je ten, že, že ty nejlepší německé, italské a další stroje, evropské, švýcarské, jsou dneska instalovány v Číně. A když dokážeme to, že bychom dali levněji k dispozici kapitál, tak eh, a vytvoříme trh, tak eh, ta příští generace eh, těchto energetických zařízení eh, bude produkována v Evropě. A já skutečně chci, aby se do té Evropy zpátky vrátilo. Děkuji. Quadras, prego. Děkuji, pan Vidal Quadras. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Zpravodaj nám připomněl, že v posledních desetiletích tento cíl obnovitelných energií eh, skutečně začal být velmi rozsáhlý. Jsou k tomu nejrůznější důvody a jsou tyto důvody dobře známé. Je tady otázka bezpečnosti dodávek, Vidíme, že i klimatické změny představují určitou hrozbu a vidíme, že v podstatě se nám může stát velmi záhy, že nám budou chybět fosilní paliva. Vynakládá se tedy velké úsilí a zbojnásobila se míra procentní obnovitelných zdrojů energie. V roce 2020 si myslíme, že bychom mohli dospět k hranici 20 Evropská unie a její členské státy podporují velmi odhodlaně rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň si myslíme, že v podstatě jsme v přechodné fázi mezi dvěma modely. Že jde skutečně hlavně o to, abychom byli méně závislí na fosilních palivech a že bychom měli obnovitelným zdrojům poskytnout širší možnosti. Nicméně, než dospějeme k tomuto horizontu, objevují se tady nejrůznější problémy. Je třeba, aby obnovitelné zdroje byly konkurenceschopné. A jak říká komise, je skutečně třeba, abychom to všechno byli schopni také vtělit do našeho trhu. Prozatím jsou ty částky, které jsou poskytovány na podporu, spíše snižovány a tyto zdroje energie jsou používány dosti izolovaně. Alespoň ve Španělsku se zdá, že ta situace je neudržitelná, protože deficit ještě vzrostl, zejména pokud jde o elektřinu. Hovoří se o 20 až 25 miliardách eur je skutečně třeba odstranit veškeré překážky pro využívání těchto zdrojů energie. V tom má komise naprostou pravdu. Je třeba mít skutečně jaksi jednotné správní místo a tak dále. Ale zdá se, že to pořád nestačí. Je také třeba dospět k rovnováze mezi tou snahou tedy o využívání obnovitelných zdrojů a mezi problémy, se kterými se potýkáme, se kterými se potýkají veřejné finanční prostředky pokud chceme skutečně být konkurenceschopní, je třeba poskytnout pobídky pro výrobce. Je třeba skutečně se postavit čelem té výzvě obnovitelných zdrojů. Je třeba také přizpůsobit stávající sítě. Víme všichni, že tak vzniká celá řada problémů právě z toho, že jsme v takovém mezi období. A komise ostatně ve svém sdělení o tom také hovoří. Jde skutečně o to prohloubit evropský energetický trh, zlepšit spolupráci v oblasti Středomoří. Někteří mají velké množství obnovitelných strojů a mohli by v podstatě možná jich využít k tomu, aby z nich mohli těžit i jiní. Čili je skutečně třeba celou řadu věcí tedy dotáhnout, zlepšit využívání toho, co již existuje. Čili všichni se shodneme na tom, že obnovitelné zdroje jsou důležité, ale musíme řešit řadu problémů. Pan kolega Kittler. Eh, Přisłuchując se vypovědí, věru vypovědí. Děkuji. Ze, eh, ze slov kolegů konstatuji, že pro mě prostě není eh, přijaté, přijatelné subvencovat eh, jeden druh energie. Já chápu, rozumím tomu tak, že eh, výzkum a inovace se mají vydávat na všechny energetické inovace a není, není možné, aby prostě jenom odmovitelným zdrojům eh, tady byly k dispozici speciální úvěry, speciální typy podpory a prostě my máme i jiné, jiné možnosti a v tam nedělejme nic, ale nenechme se oblafnout. My už teď říkáme, že eh, ceny energií dnes už nejsou přijatelné pro občany. A proto já musím říct, eh, jdeme, eh, podporujme, podporujeme, podporujme výzkum ve všech Eh, zdrojích energie. Já tedy neříkám, že, já prostě nesouhlasím s tím, že když tedy máme energie, energie eh, fosilní, že se s tím nedá nic dělat, že to je jenom třeba utlumit. My musíme zkoumat ve všech směrech. Možná třeba taky břidličný plyn. Ne, ne, možná, že eh, budeme schopni vyvinout i lepší technologie na základě tohoto plynu. Možná, že tady budou další možnosti technologické možná také z eh, konvenčního plynu. Proč máme subvencovat pouze eh, na obnovitelné zdroje? Prostě některé země eh, nemohou stoprocentně využít obnovitelný zdroj, třeba s energií, protože ne, nebo nemáme geografii, která umožní využití energii větru. Prostě je, prostě to, ta energie je dostupná jenom někde v Evropě, čili my se musíme tady snažit o získávání energie všude možně, nebo nemáme vůbec technologii na uschovávání té energie a přitom hovoříme o tom, jako kdyby to bylo e, úplně centrální záležitost. A postavme se trošku nohama na zem, e, nebo prostě ti, ti lidé si budou za chvíli e, ťukat na čelo, co to tady děláme. Děkuji. Grazie, adesso la parola al collega Piper. Prego. Vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedající. Já skutečně, co nám tady navrhuje pan Tyrmes, to eh, tedy eh, o tom, jak se tedy eh, čínské banky spekulují a jak jim to nevychází, nebo chceme tady mít, jak se postkomunistické plánovité hospodářství, stínové banky a tak dále, to vše nám navrhujete, to je skutečně velmi, velmi zajímavé. A navíc e, jsou to zejména zelení politici, kteří na národní úrovni brání evropským řešením. To jsou právě zelení, kteří e, se brání třeba evropskému e, tržním hospodářství a obchodování s obnovitelnými, s obnovitelnými zdroji. To skutečně by mě zajímalo, jak se budete tady to argumentovat svým národním kolegům. Já tady jsem se regionu Eh, s, kolem Minstru, eh, kde tedy se nejvíce eh, investuje, pokud se týče pokud se týče obnovitelných zdrojů, nejsme na pobřeží, není tam nic zvláštního. Když jedete tedy tímto regionem, tak všude jsou, všude jsou tedy panely, dokonce existují domy, jejich hlavní funkcí je poskytnout střechy na Eh, eh, na eh, tedy energetické panely. 70 tam je samá kukuřice energetická, 4 procenta jsou jenom vyhrozena pro území, jenom pro větrnou energii a tak dále to jsou, to jsou, to jsou tak obrovské náklady a investujeme to proto jenom, abychom prý eh, zajistil levnou energii. To tak není, to prostě je strašně drahá energie. A teď eh, z toho můžeme odvodit jenom jedno. Teď to bylo částečně bez mikrofonu. Ano, my máme eh, základní zátěž konvenční, atomová energie, to všechno funguje to, to jenom v Lucembursku snad je možné brát jako základ obnovitelné zdroje, tyto, které to zvládnou. Takže skutečně eh, konvenční zdroje energie musí být součástí tohoto strukturální, no, eh, této proměny. My skutečně potřebujeme evropský trh. Eh, my Eh, pan kolega vás hovoří o velkých eh, evropských programech. Já myslím, že my prostě musíme dát trhu šanci, aby, do toho, aby to mohlo taky uspořádat. Kdyby skutečně bylo možné importovat eh, fotovoltaickou energii z jižní Evropy nebo biomasu z východní Evropy, pokud, politická, pokud německá politika by to připustila, kdyby to tak bylo, Eh, politicky možné, nebo kdyby třeba ze severu by k nám mohla proudit energie eh, z větru, pak skutečně by eh, ta nová struktura stála daleko méně, než kolik stojí dnes. A tady skutečně je třeba do toho vnést Evropu a aby tou rozhodující silou byla, bylo tržní hospodářství a ne kapitál, který tady bude levně poskytovat stát. Grazie, la parola Mizzaros. Prego. Děkuji. Pan Metároš. Naprosto souhlasím s tím, co právě řekl pan Píper. Ano, skutečně. Musíme překonat tu euforii, která obklopuje obnovitelné zdroje. Evidentně všichni jsou si vědomi toho, že to je významná součást energetického mixu, to nepopírám. A nikdo si nepřeje tvrdit, že by se to mělo zmenšovat, ale není to jediné řešení. A neupadejme do falešných iluzí. Je třeba naslouchat argumentům kolegů, kteří se přihlásili k obnovitelným zdrojům, o jejich pro a proti, ale je třeba hovořit také o dostupnosti energie a naše technické schopnosti řešit tyto problémy. A na tomto pozadí, pokud budeme zkoumat úlohu obnovitelných zdrojů, získáváme bizarní oblast. Máme tu, hovoříme o různorodém vyváženém energetickém mixu, ale paní Hall uvedla, že každá megawatt hodina, kterou vyrábíme z větru potřebuje pracovní místa. To může být kvalitní argument, ale na 10 MWh hodin vzniká jedno pracovní místo v tradičních elektrárnách. Takže by to asi znamenalo spíše nárůst rozpočtu a pro mě to není žádný přesvědčivý argument. Když se podíváme na klimatické změny, existují dva zdroje mluvitelné energie, které nám mohou pomoci solární energie a větrná energie a, vš- a biomasa a všechno ostatní prostě znamená cirkulaci stávajícího uhlíku. Takže pokud hovoříme o výrobě energie z uhlíku, tak jde o uvolňování uhlíku v podobě CO2, který vznikl před miliony let. A vlastně neomezujeme dopad na klima, tedy snaha o snížení naší, našeho úsilí v oblasti klimatických změn. Hovoříme o investicích do energetiky. Pokud mohu říci, tak jsme svědky takových, takové saturace příležitostí pro využití obnovitelných zdrojů. A já si skutečně myslím, že by ten energetický mix měl být vyvážený a já plně věřím panu Royalovi. Věřím, že myslím, že tato zpráva je v bezpečných rukou a budu podporovat právě toto. A já bych se chtěl odrazit od něčeho, co řekl. To, co probíhá v Německu, hovořil o větrné energii. Pojď se na Českou republiku, na sousední země, tak bychom se měli zabývat otázkou inteligentních sítí, protože když podíváme na e, sloupy vysokého na, tedy elektrického vedení a státní dotace vytváří velkou nerovnováhu v členských státech a snažíme se právě tyto nerovnosti zastavit. Když se podíváme na situaci ve Švédsku, a na Slovensku tam, je, tam jsou dotace velmi nízké, takže je třeba rušit i dotace a nerovnováhy. Pan Koša. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci dvě, tři poznámky. Jednak jsem přesvědčen, že v roce 2050, určitě v roce 2100, ale možná už v roce 2050, zdroje energie, primární zdroje energie v Evropě jako ve světě budou všechny obnovitelné. Takže říci, že je možné, že ještě se může to konvenční dále rozvíjet, ať už je to jaderná energetika nebo uhlí, myslím si, že to skutečně není ta dobrá cesta do budoucna. Za druhé, když uvažujeme o obnovitelných zdrojích, můžeme samozřejmě uvažovat v měřítku EU, ale je třeba se podívat v každém regionu EU, jaký je primární zdroj, který lze použít. Někde vítr, někde moře, někde bioplyn, někde biomasa, někde slunce. Máme asi pět nebo šest primárních zdrojů obnovitelné energie. Samozřejmě v létě to zcela primární je slunce, i vítr je vlastně odvozená energie. Ale tady samozřejmě je právě na základě regionálního specifického přístupu třeba rozvíjet ty obnovitelné zdroje. Já si nemyslím, že je třeba budovat energetické dálnice po celé Evropské unii. Že skutečně je možno nějakým způsobem přeskupit ty zdroje, například u elektřiny. Pokud je o přenosy a pokud jde o distribuci, ale pak tedy skutečně na místní a regionální úrovni, na celoevropské úrovni mi to připadá příliš drahé a zbytečné. A protože nechci hovořit příliš dlouho, pan kolega Turmos řekl skutečně mnoho velmi zajímavých věcí. Pokud je o peníze a subvence už 50 let, bychom se měli podívat na to, jaký kapitál byl věnován do jaderné energetiky a jaké tedy jsou z toho výsledky, které skutečně můžeme pokládat za zklamání. Kdybychom věnovali tolik kapitálu obnovitelným zdrojům, pak si myslím, že skutečně doufám, dosáhneme výsledků, které nás nesklamou. Ano, děkuji. Kolega Kreutzmann. Děkuji, paní předsedající. Pane Turmisi, v Německu máme fenomen eh, dramaticky rostoucích cen energií. Ale můžeme být rádi, eh, protože máme tady návrhy eh, na to, aby se rostoucí ceny obnovitelných zdrojů nemohly nechávat ino, eh, ne, mohli nechávat platit eh, s domácnostmi. A to samozřejmě bude mít potom eh, vliv na průmyslovou výrobu v Evropě. Čili tady jde o to, jak to řídit. Pravda je, že my zatím nevíme, jak by se dali, dala tato energie skladovat, ale my potřebujeme energii, i když nesvítí a nefouká aby mohla fungovat průmyslová výroba. A bude tedy velice zajímavé vidět, jak to chceme eh, dosáhnout. Nové subvence? Proč solární energie je v Číně eh, tak výhodná? Jednak proto, že je subvencovaná, ale také proto, že my v Německu máme a v Evropě tedy malé podniky. My jsme eh, říkali, že my skutečně chceme eh, do tohoto pole jít, do výroby eh, obnovitelných, obnovitelné technologie. Ano, ale jestliže bez subvencí, tak to musíme mít kapitálově silné hráče. Takže my skutečně potřebujeme energetickou politiku, případně zesíťování různých možností, které tady máme. A teprve, když to dokážeme, tak máme šanci, protože eh, pokud eh, z toho, z těchto zdrojů nebude energie za rozumné ceny, eh, přestanou to občané akceptovat. My teď už z, z důvodu německé legislativy, je 60 ceny energie již administrativní. A to znamená, že jestli roste dále eh, cena energie, tak prostě nezbude nic jiného, než eh, to nějakým způsobem přenést tyto náklady i na průmysl, ale ten chceme chránit. Každopádně u nás v Německu se 50 energie sluneční musí vyrábět Německu ze zákona eh, a ne tam, kde by tedy to bylo účinnější. No ale to potřebujeme samozřejmě vedení. A máte samozřejmě pravdu, takže to se musí investovat do eh, vedení. Eh, decentralizace to je budiš jedno téma, ale je to jenom součást řešení, nemůže to být celé řešení. Čili my potřebujeme skutečně i další investice a z tohoto důvodu také třeba návrh německého ministra životního prostředí, eh, tedy návratnost 5%, tak je to určitě zajímavý návrh, aby se tam skutečně investovalo. Bene, abbiamo terminato il dibattito, la parola commissione. Ano, děkuji. Tuto diskusi můžeme ukončit a teď dávám slovo komisi. Děkuji, dobré odpoledne. Komise se velmi těší na zprávu. A již jste zmínili něco řadu užitečných otázek, které byly tak naznačeny v našem sdělení. My jsme připomněli, proč chceme zdůraznit obnovitelné zdroje, abychom zamezili volatilitu a vysoké ceny z oblasti fosilních paliv, technologie, které by měly snížit ekologickou zátěž a abychom podpořili také růstový sektor, sektor obnovitelných zdrojů, což je stále významnější prvek při rozšířování obnovitelných zdrojů. Sdělení komise zdůraznilo i náklady. O tom hovoříte také. A také zvýraznilo, že možné udělat mnoho věcí, abychom zvládli tyto náklady čím je kritičtější klimatická situace, tím je důležitější dosahovat našich cílů a rozvojovat co nejefektivněji obnovitelné zdroje. A proto komise navrhuje vést reformu podporných schémat, které mají tomu přispívat v členských státech, nejen co se týče harmonizace, ale také, abychom zachovali stabilní investiční klima. A je tu velký prostor, aby se mohly členské státy vzájemně učit a přijímali optimální postupy, aby se obnovitelné zdroje více dostaly na trh, aby síly trhu mohly se rozvíjet v rámci trhu a ne mimo trh. Dochází k rozvoji od tedy zdrojových cen a zdrojových eh, nákladů. A jsme na cestě, ale je tu stále prostor pro zlepšení. Je třeba zlepšit efektivitu podporných eh, schémat a roz... směrnice o obnovitelných zdrojích vytvořila mechanismus, kdy české státy dokážou efektivně kdekoliv v Evropě rozvíjet tyto zdroje, ale zatím to není příliš využíváno. A to je důvod, proč komise chce také poskytnout orientaci u těchto podporných mechanismů, abychom opět zlepšili efektivní využívání obnovitelných zdrojů v Evropě. Také jste uvedli potřeby v infrastruktuře a v současné době prochází legislativou balíček pro infrastrukturu a bude to velmi důležité pro budoucnost obnovitelných zdrojů. Ale máte pravdu, je třeba se obrátit také na distribuční sítě a inteligentní sítě, abychom zajistili, že bude možné absorbovat eh, větší množství elektřiny. To je také důležité pro budoucí politickou práci u všech těchto iniciativ, ať je to reforma podporných schémat, reforma infrastruktury, integrace a tvorba vnitřního trhu, musíme mít jistotu, že změny, které provádíme, povedou k transformaci sektoru výroby elektřiny. Celá řada sil chce zpomalit eh, vývoj této transformace, ale v současné fázi skutečně jsme ovlivňováni klimatickými změnami a cenami ropy a musíme zajistit, že změny, které provádíme, povedou transformaci ku předu a nezastaví nebo nedovedou nás zpátky do 20. století. Takže to, co jste zde vypočítávali, je orientováno dopředu, do budoucnosti a je třeba zajistit, aby energi- evropská energetika se měnila tak, aby přinášela pracovní místa a je třeba tak činit, abychom byli schopni splnit eh, efektivně naše cíle. Děkuji. Ano, děkuji. A dávám znovu slovo panu Rojlovi, aby shrnul tuto diskusi. Paní předsedkyně, kolegové, eh, velice stručně na závěr. Za prvé chtěl bych požádat, abychom ty otázky, které jsou sporné, abychom se pokusili zatím tedy ponechat stranu. Například, eh, kolik jaký význam mají jiné druhé energie. Zkusme to tedy vytknout před závorku. Za druhé, kdo může za to, že jsme teď v této situaci? Také pryč. A soustředíme se na to, že bychom řekli, situace je dnes taková a taková a myslíme si, že eh, obnovitelné zdroje mají budoucnost. A teď je otázka, jakými instrumenty můžeme dosáhnout to, že to bude účinné, spolehlivé a nepříliš drahé. Toto musíme dělat. To ostatní odložme stranou, o tom se můžeme pohádat jindy. Já myslím, že bychom se měli soustředovat právě tady na to, protože jinak bychom mohli se tady zamotlat do všech energetických otázek světa. A jestliže takto rozdělit, eh, tak eh, výsledkem bude evropštější politika obnovitelných zdrojů. Čili teď se musíme zabývat tím, jestli to dokážeme nebo nedokážeme. Děkuji. Grazie, kolega Royal. Volevo... Ano, děkuji váženému kolegu Royalovi. Chtěla bych říci, že bude zřízen workshop, který se 18. listopadu bude zabývat touto otázkou a návrh zprávy se bude probírat 28. a 29. listopadu. Můžeme přejít k dalšímu bodu na programu. Jde o prezentaci komise týkající se eh, aktů, které se zabývají otázkou roomingu. Poprosíme tedy, aby vystupující Terava nám k tomu něco řekl. Intention is to you... Děkuji vám. Já eh, skutečně vás chci informovat o současné situaci v eh, implementačním aktu, pokud se týče odděleného prodeje roamingových služeb. Jak si vzpomínáte, nařízení k roamingu schválené v eh, červnu zavedlo koncepci zvláštního dodavatele roamingových služeb. A v této souvislosti eh, jsou zde zavedeny dva, dvě povinnosti. Za prvé, domácí eh, poskytovatel musí umožnit eh, přístup jiného dodavatele roamingových služeb, hlasových a datových. A za druhé, Tady máme povinnost, aby poskytovatele domácí telefonie i roamingu eh, nebránili svým zákazníkům eh, k přístupu eh, služeb poskytovaných přímo navštívenou síti. V článku 5 komise žádala, aby se přijal implementační akt, eh, který bude řešit technické podrobnosti o informacích a o podrobnosti eh, prodeje pouze roamingových služeb. Eh, v této souvislosti komise během léta posuzovala různá technické možnosti implementace a já si domnívám, že všechny varianty technických řešení jsou známy všem těm, kteří eh, se účastnili debat o nařízení o roamingu. Je to eh, dual IMSI, single IMSI, eh, LBO, to jsou ty různé Eh, systémy, různá technická řešení. To jsme posuzovali, včetně kritérií eh, v souladu s článkem 5 nařízení eh, o roamingu, například přívětivost vůči spotřebitelům, hospodárnost a tak dále. A tato kritéria také znamenají, že potenciálně Eh, to může skončit tak, že nebudeme mít jedno jediné technické řešení, které splní všechna kritérie. A z tohoto důvodu jsme přišli s kombinovaným řešením, a to také vyplývá z článku 4, eh, kombinuje tedy řešení, která umožňují eh, roamingovému zákazníkovi, aby měl přístup ke všem roamingovým službám a také ke službám na navštíveném trhu. Došli jsme tedy k závěru, že eh, ta nejzákladnější forma by byl přeprodej. To bude asi ta nejvhodnější metoda pro eh, unbundling na domácím trhu. To znamená takový unbundling, kde si bude moci člověk na domácím trhu eh, vybrat eh, jiného dodavatele roamingových služeb. Na druhé straně ovšem, co se technického řešení týče, tak eh, pro eh, přístup k datům přímo v navštívené síti, tak tady tomu říkáme lokální breakout LBO. To by bylo to druhé řešení. Takže navrhujeme kombinace single IMSI a základní LBO. Podle nařízení o roamingu jsme museli přímo konzultovat eh, náš návrh s evropskými regulátory, což proběhlo v srpnu a minulý týden jsme získali eh, stanoviska a závěr je takový, že kombinace jednotného IMSI a základního LBO bude eh, nejvhodnějším technickým řešením v současné době. Zároveň ovšem zdůrazňuji, že nadále pokračuje vývoj trhu i technologií a že toto je třeba nadále sledovat a podle potřeby zrevidovat eh, toto technické řešení, eh, tedy zda je skutečně dlouhodobě nejlepší. V eh, našem návrhu prováděcího nařízení se počítá v roce 2016 revize roamingového nařízení a současně s tím eh, budeme hodnotit, zda technické řešení, které nyní navrhujeme, bude třeba upravit vzhledem k technickému vývoji. Takže klíčové zde je to, že u implementačního nařízení je zcela jasné pro poskytovatel těchto služeb, co je třeba provést, eh, poněvadž tedy chceme, aby v celé 27. se ta implementace odehrála eh, souběžně. Jestliže toto nařízení, tak jak ho navrhuje komise, nebude schváleno, pak tedy single IMSI a e, základní LBO, to jsou ty technologie, které budou implementovat. A možná ještě důležité, důležitější je ta otázka, jak implementovat toto technické řešení. A samozřejmě e, tady máme řadu technických požadavků, e, počínaje interfejsy, tedy rozhraními a tak dále. A zde eh, se komise nechce pouštět příliš do hloubky technických detailů, poněvadž eh, nechceme tedy nařizovat jakési rigidní instrumenty. Chceme se spíše omezit na to, eh, že definujeme základní požadavky, jež je třeba splnit nějakým technickým způsobem. Současně tedy Eh, bylo už v loňském názoru Bereku eh, řečeno, že se bude pracovat, tedy Berek, že bude pokračovat na dalších pokynech eh, týkajících se technických řešení. A domnívám se také, že je to důležité pro toto odvětví samotné, aby zde došlo k dohodě na určitých řešeních, technických řešeních. nejlepší by bylo, kdyby došlo ke shodě uvnitř tohoto odvětví. A my tady de facto uvádíme jako povinnost, aby se techničtí poskytovatele zhodli na technickém řešení a aby si na té odvětové platformě Eh, sami pobavili o tom, jak to chtějí dělat. Samozřejmě Berek a komise se bude účastnit takovýchto debat. Jde také o čas, jak si vzpomínáte. Eh, toto separace by měla být k dispozici zákazníkům k 1. červenci 2014, čili nemáme mnoho času Eh, na, tedy do toho okamžiku, kdy už by to mělo fungovat. A z tohoto důvodu už před sválením prováděcího nařízení, tak eh, na jedné straně Bereka, na druhé straně eh, toto odvětví telekomunikací, tam musí proběhnout příslušné debaty a také výsledky. Prostě tak, aby eh, ta řešení byla efektivní a účinná již od 1. července 14. Děkuji vám. Grazie per questa ano, děkuji. Děkuji za toto vystoupení na téma současné situace. A teď bych dala slovo paní Nibler. Děkuji, paní předsedající. Já bych také chtěla srdečně poděkovat komisi za podaný výklad. Je skvělé, že jste dnes mezi námi a že e, nás informujete o stavu prací na tomto tématu. Já nemám mnoho otázek, poněvadž předpokládám, že e, je to všechno v pohybu Víme, co si myslí Berek, co komise a my tedy v parlamentu chceme jasně vědět, jakým způsobem se to bude implementovat. Samozřejmě, ale to chceme nechat na odbornících a nebudeme tady o tom rozhodovat v parlamentu. Ale jsem rád, že jste nás informoval o technických možnostech. Ještě mám tedy otázku. Považujete za reálné aby tedy od 1. července 2014 eh, tato možnost byla reálně eh, k dispozici našim občanům, aby si mohli tedy eh, koupit roaming u někoho jiného než u svého domácího providera. To bych chtěla, jestli byste mě o tom mohla ujistit jestli to opravdu bude už od roku 14 nabídce. A pak mám ještě otázku, která se vůbec netýká implementace, ale také je pro mě důležitá a sice po 1. červenci 2012 jsme začali dostávat e-maily od občanů, kteří se ptají, my jsme nyní se dozvěděli z novin, že platí že platí romikové nařízení, to znamená, že bych neměl Eh, platit víc než 70 centů za megabyte, ovšem u mého providera to tady tak není. Čili mám tedy otázku, dostali jste taky nějaké stížnosti nebo máte eh, nějaké informace o tom, jak se jak dodržují nebo nedržují providři tyto nové hm, tarify, nebo jestli jste už dostali nějaké stížnosti. jestli se skutečně plní to, co eh, bylo v roamingovém nařízení od 1. června, ne, července 2012. Já se k tomu připojím, protože jsem měla různá setkání a tak se k tvé otázce připojit. Takže slovo má paní Anders Dotter. Děkuji. Před několika týdny jsem uspořádala spolu s kolegou Gilesem Chichesterem slyšení o bezpečnosti a bezdrátový sektor byl zde zmíněn a existuje problém v Nizozemsku, kde základní poskytovatel přišel o přístup a v Nizozemsku se hovoří o různých způsobech jak by mobilní operátoři mohli sdílet své infrastruktury v mimořádných okolnostech, tedy zejména když dojde k tomu, že velká část sítě zažije takový výpadek. Odolnost sítí bereme v úvahu a jde o to, zda pouze zda tedy dojde k přepnutí při přechodu do jiného státu. Je to otázka pro spotřebitele, také pro podnikatele, kteří používají bezdrátové sítě. Děkuji. Děkuji a myslím, že kolegové chtějí také vystoupit. Pokud nejsou další výstupy, dáme slovo komisi, která zareaguje na položené otázky paní Niebler a na další. Děkuji. Za prvé, vždy věříme v to, co děláme tak jsme pevně přesvědčeni, že technická opatření jsou operativní a budou fungovat do poloviny roku 2014. A jak jsem se snažil vysvětlit, je velmi důležité, aby se věci dali do pohybu. A za tímto účelem my i Berek jednáme s odvětvím. A to, o čem jsem hovořil, tedy jak se snažíme naplnit eh, tyto iniciativy a Berek se to také zúčastní a účast subjekty, které se na tom podílejí, jsou také velmi významné, ale máme velmi málo času a to je jeden z důvodů, proč bylo zvoleno to příslušné technické řešení pro unbundling na domácí úrovni. Je to nejjednodušší máme plnou důvěru, že to bude fungovat, ale vyžaduje to nasazení ze všech stran. To zcela evidentně. Pokud je o soulad s novými pravidly, musím uznat, že jsem nezaznamenal mnoho stížností. Dostali jsme několik stížností, některé z nich byly oprávněné, museli jsme to řešit u národních regulátorů. A to je úloha národních regulátorů, tam jsme ověřovali situaci, ale oproti minulosti, a já se zabývám roamingem poměrně dlouho, ten počet stížností klesnul. A nezaznamenal jsem, že by nová pravidla vyvolala nějaký nárůst stížností. Ale to je věc, kterou Berek pravidelně vyhodnocuje a sleduje. Takže uvidíme, až vydají příští smlouvu o dodržování nových předpisů a uvidíme, jaká je situace, ale samozřejmě jsme pozorní a vždy podporujeme i národní regulátory, aby byli pozorní, aby sledovali, zda jsou ta pravidla dodržována. Pokud jde o otázku odolnosti sítě, Nemyslím si, že by prováděcí nařízení, zejména v této fázi, a to je jedno z kritérií pro technická řešení, tedy požadavek, aby technické řešení zajistilo, že ochrana soukromí, ochrana osobních údajů a integrita sítě jsou respektovány. Takže to je věc, která byla implicitně vzata v úvahu, když jsme vybrali nejvhodnější technické řešení. Děkuji. Děkuji. Slovo na závěr má paní Angelika Nibler, pokud chce vůbec vystoupit. Vielen Dank, Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Já nemám, co bych tomu dodala. Děkuji za poskytnuté informace a doufám, že se podaří ta technickou implementaci poměrně rychle uvést v život, poněvadž je třeba, aby lidé mohli mít eh, prospěch z toho, že bude možné od roku 2014 si zvlášť nakupovat roamingové služby. To, co nyní eh, tedy slyšíme, tak ukazuje, že všechno je na dobré cestě a to nám určitě všem pomůže. Děkujeme. Děkuji, tento bod jsme tady ukončili. A další bod. Další bod se týká mezinárodní konference eh, zaměřené na telekomunikace. Zatím ještě nepřišla řečnice, takže možná máme trošičku náskok. A já bych vám v tom případě navrhovala, abychom přešli k bodu různé a abychom se potom zabývali také otázkou e, klimatických změn a konference na toto téma. Ještě je tady taková malá aktualizace. Možná bychom o tom potom mohli hovořit s kolegy, kterých se to týká. Jako v, i v předchozích letech Stínový zpravodaj našeho výboru, i více jich tady bylo, připravili zprávu, která eh, v podstatě združila členy ITRE a DEVI. A my bychom skutečně chtěli zde přispět výrazným dílem byly připraveny eh, pozměňovací návrhy, eh, které potom podpořila naše paní předsedkyně, paní Sartory a podeslala to tedy eh, zástupcům výboru pro životní prostředí. A ještě předtím tedy, než se bude přijímat rozhodnutí, mělo by se to tedy projednat. Myslím si, že nejlepší by asi bylo předat v této souvislosti slovo paní Odskok ale nemohla jsem vám dát slovo dříve. Ano, já bych chtěla něco říci asi k tomu dopisu a k těm pozměňovacím návrhům. Vzhledem k tomu, že musíme být i z příspěvku stínových zpravodajů, protože to usnesení se má připravit společnými silami a náš příspěvek je zde tedy skutečně důležitý. Čili v tom případě byste se prosím mohla zmínit o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům, kteří jsou rovněž aktivní, tak jako v uplynulých letech. Projevila se zde opravdu silná vůle ze strany eh, Výboru pro životní prostředí a průmysl, aby zde skutečně vznikl společný základ pro stanovisko a eh, bude tedy předmětem také konference na téma změn klimatu. Bude samozřejmě obtížné dospět k naprosto jednoznačnému shodnému stanovisku, nicméně my se dosti shodneme tedy v mnoha bodech a musím říci, že toto setkání se posledně uskutečnilo eh, v době, kdy EU skutečně sehrávala závažnou úlohu, i když jsme se v některých bodech třeba nemohli eh, úplně shodnout, konečný výsledek byl uspokojivý. Teď tedy přišla chvíle k tomu, abychom se vrátili k tomuto tématu. A dnes tedy skutečně bude třeba, abychom propojili naše úsilí ve vztahu k cílům, které jsme si stanovili, pokud jde o klima. Neměli bychom tedy eh, se dostat do situace, že bychom překročili ty dva stanovené stupně na zvýšení teploty. A proto půjde o to investovat do trvale udržitelných systémů, eh, abychom měli skutečně tedy i udržitelnou výrobu, Eh, ať už jde o výrobky či služby, na tom se shodneme a to je tedy také uvedeno v našem dokumentu. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, děkuji za tuto připomínku a taky, pokud tedy dopis bude schválen, budeme ho skutečně moci odeslat. Ještě tady pořád není paní Richards. byla přijata určitá rozhodnutí dnes ráno na základě jednání koordinátorů. Já vám řeknu, o co se jedná. Mají být vyslány delegace v roce 2013 do Jižní Koreje, Japonska, do tedy Soulu a Tokia a také do Baku země Evropské unie, které vyšlou delegace, kam budou vyslány delegace Litva, Řecko, vzhledem tedy k předsednictví a dále do Taragony a Sevilly, třetí delegace. A proběhne pět slyšení. Bude se týkat tedy žen a ICT. U veřejných slyšení, pokud si vzpomínáte, ještě zbývají dvě slyšení jedno z roku 2012, které se týká ochrany údajů 17. prosince a cloud computing zřejmě v lednu únoru 2013, také tedy v souča- eh, jako součást programu, který už byl částečně proveden. Koordinátoři se vybrali, si tedy zvolili listopadový termín a pokud jde o rozdělování zpráv cloud computing, to tedy dostane EPP. A pokud jde o hospodářský život, a pokud jde o zátěžové testy v jaderné energetice, tam proběhne ústní slyšení, po kterém bude následovat usnesení. Takže to tedy všechno jsme probrali dnes dopoledne. A teď můžeme asi pokračovat. Požádám tedy sekretariát, aby zástupce komise se mohla, mohl dostavit dříve, o čtvrt hodinky dříve oproti původnímu programu. Tady nesmíme skutečně zbytečně dodržovat just in time. Počkáme pár minut a uvidíme, zda dostaneme tedy nějakou zprávu. Ale další tedy jednání bude 5. listopadu zde v Bruselu a také už jste slyšeli o tom, o čem se bude hlasovat. Takže si uděláme maličkou přestávku, aby paní Richards měla čas se mezi nás dostavit. qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo un ultimo coup de fil a Madame ries. Takže zatelefonujeme paní Richards, abychom zjistili, zda přijde a v kolik hodin by tu mohla být. Encore deux minutes. Si, si, Ještě dvě minutky. Necessaire Allora, eh, mi dicono che appunto non è ancora arrivata Madame... Paní Richards prý ještě nepřišla. V tom případě navrhuji následující. Pokud s tím souhlasíte. Pokud jde o tu celosvětovou konferenci mezinárodních telekomunikací, která se bude konat v roce 2000. 12, nevím, někde možná z... a v Dubaji se to bude konat. V Emirátech. Tak, tak. Konference bude předmětem tedy písemné zprávy, kterou dostanou všichni členové výboru a e, tak se k ní budete moci dále vyjádřit. Říkala jsem, že jde o přípravu této celosvětové konference a že tedy budeme mít veškeré nezbytné informace. Budeme vědět, jak se výbor připravuje a budeme tedy moci tímto způsobem přispět jakožto parlament. Děkuji vám, že jste zde byli mezi námi a teď myslím, můžeme toto jednání ukončit.